pokud jde o decentralizované agentury, tak ty částky by měly být v souladu s rozhodnutím komise z července 2013. Za DG životní prostředí a klima můžeme pouze souhlasit eh, se zprávou a komentáři eh, členů výboru. Eh, Je zde silný důraz na výkonnost a pokud jde o zaměření na růst a zaměstnanost, tady bychom mohla, možná uvítali um, trochu úpravu směru, úpravu zaměření, ale my se o tom poradíme ještě s dalšími kolegy. Pokud jde o ostatní, také věříme, že v roce 2016 bude situace eh, pro platby eh, příznivější, protože eh, také musíme odsunout realizaci některých projektů a v roce 2016 vydáme také hodnocení programu v polovině období, takže do té doby musíme mít vše připraveno. Děkuji komisi. S radostí jsem vzal na vědomí, že nebudeme čelit problémům s platbami. Ale když později uslyším, že nemáme problémy pouze proto, že oddalujeme některé projekty či programy, tak to není totéž. My doufáme, že zachováme kalendář eh, programování a naopak doufáme, že zvýšíme zdroje na platby, protože my můžeme uzavřít ten rozpočet dvěma způsoby. Buď odkladem plateb, anebo navýšením zdrojů na platby. My jako parlament chceme navýšit zdroje, nikoli oddálit realizaci programu, ale Jak jsme e, slyšeli, ten konečný výsledek bude e, vlastně e, spočívat v odsunu nebo odkladu realizaci programu, ale to není samozřejmě cíl parlamentu. Takže termín pro pozměňovací návrhy je 26. května, hlasování ve výboru ENVY 16. a 17. června, hlasování ve výboru pro rozpočet 22. 23. června. Dobrá. A nyní můžeme přejít k dalšímu bodu. Kroky v návaznosti na Evropskou občanskou iniciativu Right to Water a této věci jsme zpracovali návrh zprávy. Zodpovědnou za tuto zprávu je paní zpravodajka Lynn Boylan, které hned uděluji slovo, aby nám vysvětlila obsah své zprávy. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím o stručnost, protože bych eh, ráda vyslechla eh, názory stínových zpravodajů a ostatních kolegů k eh, návrhu zprávy. Jak víte, voda a pra- je lidské právo tento mechanismus byl eh, eh, zahájen eh, již v roce 2013 a přesáhl milionovou podporu. Celkový počet podpisů je 9 milionů. To jasně prokazuje, že význam dostupnosti vody je zcela klíčový mechanismus KR byl uvítán komisí jako něco, co skutečně prospěje demokracii v Evropské unii a také to poskytne platformu pro občany, aby ovlivňovali eh, rozhodovací proces eh, Evropské unie přímo. Bohužel existuje široký názor na to, že Evropská unie nenaplňuje své sliby. Iniciativa právo na vody, eh, vodu usiluje, aby komise předložila eh, legislativu, která skutečně uvede v život eh, přístup k vodě jako lidské právo a že nedojde k liberalizaci, respektive, že dojde k liberalizaci vodohospodářských služeb. Je to skutečně Eh, důležité. Jako eh, výsledek této kampaně by směr, by eh, vodohospodářské služby měly být vyňaty ze směrnice o licencích. Se Iniciativa vytvořila platformu pro diskusy o dopadu liberalizace eh, na občany a eh, považuje eh, právo na vodu za univerzální. Nicméně realizace je považována za zklamání organiza- ze strany organizátorů Zdá se, že eh, komise nepředkládá legislativu, která zakotvuje eh, právo na vodu a to je zneklidňující jak pro přístup Evropské unie, tak i pro eh, reputaci, protože pokud evropští vůdci skutečně chtějí dokázat, že chtějí demokratizovat politickou agendu EU a naslouchat hlasům občanům, pak takovéto slabé reakce by neměly být považovány za adekvátní. Abychom zajistili, že tento jedinečný eh, mechanismus nestratí eh, na váze, eh, měl by být jak z hlediska procesu, tak i z hlediska významu a výsledku podpořen. Předložíme k tomu odpovídající pozměvací návrhy. Evropská komise se ale přiklání k, k přístupu založeném na hospodářské soutěži a e, e, e, nikoli k přístupu založeném na právech. Ve zprávě poukazují na to, že poskytování vody je monopol přírody, který skutečně není vhodný pro tržní soutěž. A tam, kde došlo k privatizaci vlastnictví vody, jsme zaznamenali akumulaci množství zisku bez pozitivního dopadu na infrastrukturu. Pokud jde o e, tento fantastický ohlas naší kampaně, vidíme rostoucí povědomí mezi občany Evropy, že privatizace vody a liberalizace vodohospodářských služeb nemá smysl. Občané v Německu, Itálii, Irsku, Španělsku a Řecku mimo jiného čím dál tím více odmítají tuto praxi a skutečně roste E, trend remunicipalizace e, v městech, jako například v Paříži, což je ve zprávě zdůrazněno. Další e, problém, který musíme proskoumat dohloubky, je otázka ochrany sucho, nedostatek vody se stává čím dál běžnějším v Evropě i globálně a to zdůrazňuje význam vody jako <clears throat> zdroje, který musí být zachován vzdělávání, osvěta o tom, jak chránit vodu, eh, eh, to je něco, na co by se mělo ve směrnici o vodě mm, eh, dávat větší důraz. Je to také, je také nezbytné, mm, aby došlo k mm, určitému školení a výměně osvědčených praxí, praxí v odvětví zemědělství. Také bych eh, byla ráda eh, více zdůraznila eh, nutnost řešit znečištění u zdroje, což je mnohem výhodnější než úprava vody v pozdějších fázích. To bych také chtěla zapracovat v pozněmacích návrzích a to učiním sama a také se těším na názory svých kolegů k této věci a těším se také na plodnou spolupráci. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. A nyní první kolo za EPP paní Erans. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajce za její práci. Já jsem si zprávu přečetla. Nemusela jste nám číst celé odstavce, my jsme si tu zprávu přečetli sami. V obecných liniích eh, uznávám, že Evropská občanská iniciativa je dobrou iniciativou. Myslím si, že je důležité uznat, že občané mají možnost obrátit se přímo na parlament a tak eh, podpořit, aby vznikla legislativa. Ale dát Evropské občanské iniciativě pravomoc eh, pozměnit stanovisko komise, to si myslím, že to už je trošku přehnané a neměli bychom se oddávat pocitům vítězství předčasně. Mám zde tři, čtyři takové oblasti pozměňovacích návrhů na doplnění. První věc je seznam legislativy z hlediska mezinárodního této oblasti. To mě tam chybí. Mně tam chybí některá usnesení, například ta poslední rezoluce OSN z roku 2013. Vy jste ji tam nezahrnula, ta je podle mě velmi důležitá. A pak se tam trochu směšuje valné schromáždění OSN a výbor pro lidská práva nebo Rada pro lidská práva, ta přijala velmi důležitá řešení a v tomto smyslu já předložím některé pozměňovací návrhy. Především je třeba zahrnout tu poslední rezoluci OSN a taky dokument Rady pro lidská práva, protože právo na vodu zatím ještě nebylo odhlasováno v generálním schromáždění, v valném schromáždění. Takže když to budete tvrdit, tak budete lhát. Proto je důležité, abychom byli velmi přesní a řekli, co schválilo OSN a co zatím ne. A další věc. Myslím si, že je velmi důležité na odkázat na zpravodaje OSN, pokud jde o vodu. Předtím to byla tedy zpravodajka, to byla Katarína Albuquerque a teď Hocheler. Já myslím, že toto všechno je velmi důležité, ta jejich práce, protože paní Katarina Albuquerque, bývalá zpravodajka, právě byla první, kdo dala černé na bílé rozdíl mezi tím, že nějaký statek je veřejný a může být zpravován nebo ne, veřejným nebo soukromým podnikem. Velmi jasně řekla, že koncese, které chce udělit eh, město, jsou zcela legitimní a proto ten odkaz na zpravodaje v tomto dokumentu je podle mě zcela zásadní. A předložím v tomto smyslu pozměňovací návrhy. Ve vaší zprávě se také pozastavujete nad řízením a zprávou. Tam je to, myslím, jasné. Obce Obecní zpráva musí rozhodnout, jak to budou řídit a spravovat. Jak to dělá naše kolegyně, paní Dele, ve své obci. Buď to dělá sama, anebo se vytvoří nějaký veřejný podnik, který dostane tuto koncesi, anebo se obec rozhodne, že uzavře smlouvu se soukromým podnikem na určitou dobu a uzavře tedy nebo dá tedy koncesi. Článek 345 říká, že musíme být zcela nezávislí v tomto smyslu, takže musíme dodržovat vlastní legislativu, kterou máme. A obecně pro všech 28 členských států. Má země je příkladem. Má země Španělsko má podíl asi 57, 43 tak to máme rozděleny obce, které spravují vodu buď prostřednictvím soukromých nebo veřejných podniků. A vůbec to nesouvisí s politickým zaměřením, protože máme některé radnice, kterým vládne levice už roky a přitom mají soukromého správce. A potom máme pravicové obecní rady a přesto tam se zprávou vodohospodářskými záležitostmi zabývá podnik, který je tedy veřejný. A teď druhá skupina, další skupina pozměňovacích návrhů. Je důležité, abychom vytvořili takového, abych řekla, inkvizitora. Aby se prostě na tohoto člověka mohl každý občan obrátit a zeptat se ho, co vlastně platí za vodu. Protože voda, voda je samozřejmě zadarmo, ale zdarma není čištění vody, zdarma není ani rozvod vody a neustále zlepšování těchto služeb. Proto si myslím, že je velmi důležité, a předložím pozměňovací návrh v tomto smyslu, abychom vytvořili tento subjekt na národní úrovni, který bude zodpovědný za to, že bude dohlížet na to, že obce poskytují odpovídající službu a hlavně, aby vyjasnil občanům, co platí za vodu ve svých účtech za vodu, protože to si myslím, je občanům dost nejasné. Všem našim evropským občanům je nejasné, co vlastně platí, za co vlastně platí, když platí účet za vodu. A taky předložím pozměňovací návrh, v jiném smyslu. Vy máte určitě pravdu s hospodářskou krizí, ale i před krizí byly skupiny populace, které mají problémy platit za vodu, za plyn, za elektřinu a tak dále. Ale někde už funguje efektivní systém sociálního pojištění. Znovu uvedu příklad z mé země, kde už eh, tento institut existuje. To znamená, když eh, v nějaké obci rodina nemůže zaplatit za vodu, protože si to nemůže dovolit, tak obec za tuto fakturu zaplatí. To znamená, že poskytovatel, podnik tedy, se obrátí na obec, informuje o tomto problému a sociální služby ověří, že se jedná právě o sociální problém a ne o podvod. Pokud jste trošku hovořila s operátory v oblasti vodohospodářství, někteří lidé prostě přestanou platit, protože se přestěhují. A nebo přestanou platit, protože už dál platit nechtějí. Takže, aby se to nestalo otevřenými dveřmi, kde se každý může dělat, co chce, tak je důležité, aby tento institut, který existuje i v jiných zemích, se rozšířil, protože je dobré mít sociální služby pro vodu. Obecně si myslím, že je důležité vzít v úvahu, obavy, které mohou vzniknout. Například v mezemi na východním pobřeží, tam eh, máme problémy s vodou, nedostatek vody. Jiné země se s tím nikdy nedělali starosti, protože měli vždycky dost vody, takže do toho nikdy neinvestovali. Ale ty peníze, které vybereme od uživatelů, ty musíme investovat eh, v neustále zlepšování a především musíme upozornit ty členské státy, které vůbec neinvestovaly do systému čištění vody, rozvodu vody a tak dále, aby se tím začaly zabývat. Oni měli vždycky hodně vody, takže se tím netrápili. V mezemi ve Španělsku jsme měli vždycky vody nedostatek, ale když je ta služba zpravována rozumně, tak eh, je možné situaci zachránit, ale nemůžeme kriminalizovat žádný hospodářský sektor. Myslím si, že je to obecná otázka kultury vody. Před 20 lety si lidé měli zuby tak, že nikdy nezastavili vodu, když eh, tekla z kohoutku, oni se čistili zuby s puštěným kohoutkem. A teď už děti, pětileté děti vědí, že když se čistí zuby, musí zastavit kohoutek eh, po dobu, kde se ty zuby čistí. No v každém případě nemůžeme kriminalizovat žádný hospodářský sektor. Já v tomto smyslu předložím pozměňovací návrhy. Omlouvám se za to, že jsem hovořila tak dlouho, ale je to důležitá zpráva, velmi zajímavá. Ještě jedna poslední věc. Ti, kteří podepsali iniciativu, těch nebylo 1,9 milionů, ale 1,6 milionů, jak říká komise na svých oficiálních stránkách, takže to také uvedu na pravou míru. Děkuji, Ester, a teď i Irače Garcia. Děkuji, pane předseho, ze všeho nejdříve chci poděkovat zpravodajce za zprávu. Ten text mnohem více poslouchá to, co navrhovali evropští občané. Zpravodajka považuje za politování hodné, že se komise omezuje pouze na suchá konstatování. Podle nás je to také velké zklamání. První Evropská občanská iniciativa si nezaslouží tak vádní, vádní odpověď. Souhlasíme s tím, že je zde prostor předložit nový návrh, který nebude řešit jen otázku odpadních vod a pitné vody. Rámcová směrnice o vodě, která je pilířem naší legislativy, se nemůže omezit na to, že bude říkat, že voda není obchodním statkem. Je to právo a ne obchodní statek, který slouží k tvorbě bohatství. A musí to říct i Evropská komise v jedné ze svých nejsymboličtějších směrnic stejnými slovy, kteří, které použili občané ve své iniciativě. Členské státy budou dohlížet na to, aby všichni občané mohli uplatňovat plánu na vodu, právo na vodu a kanalizaci. Další aspekt je přijmout opatření proti chudobě, která souvisí s vodou, přístupem k vodě a kvalitou vody. Ve svém sdělení komise uvádí data ohledně nedostatku vody a kanalizace ve třetích zemích, ale ignoruje, že tady máme také krizi vody, tady v Evropě. Ví komise, kolik rodin, když nezaplatilo, tak jim odřízli vodu? Ví komise, že dochází ke skutečné chudobě, pokud jde o vodu? Měla by být sebrána data v této věci. Určitě by to překvapilo samotnou komisi a podpořilo by to požadavky Evropské občanské iniciativy. Chci se zpravodajky zeptat na jednu věc, která v té zprávě vypadá trošku nejasně. V některých tvrzeních se směšuje vlastnictví veřejného statku se zprávou. Podle našeho názoru jasné, že vlastnictví je veřejné a modely řízení mohou být veřejné, transparentní a participativní jen v některých případech by bylo možné poskytnout koncesi soukromé iniciativě, ale vždy přísně regulovaně a je třeba zajistit přístup k vodě a také ke kanalizaci. Říkala to také paní Erans. Je pravda, že některé místní úřady udělují koncese třeba soukromým podnikům, ale v každém případě je třeba zajistit, že voda bude ve veřejném vlastnictví a bude zajišťována kontrola toho, jak je voda zpravována. Je důležité vyjasnit, že vlastnictví a kontrola tohoto zdroje jsou neodvolatelně veřejné, ale to řízení musí být odpovídající pro dané území vždycky z hlediska statku, který není zbožím a který neslouží pro účely zisku. V případě malých obcí, které nejsou schopny mít eh, vlastní subjekt, který by se staral o vodu, tak subdodavatelství může být eh, jediným možným řešením. A jak už jsem říkala, v mnoha obcích to takto funguje. Na závěr bych ráda upozornila na některé body, které mně připadají důležité a které předložím ve formě pozměňovacích návrhů. Evropské instituce nesmí přestat pracovat na tom, aby se přiblížili občanům. Občané nám příliš nedůvěřují. A my bychom to opravdu mohli pochopit, kdybychom se otočili zády k této první evropské občanské iniciativě. Ale proto tady jsme. Chceme pracovat na tom, co je správné, na požadavcích této iniciativy. Pokud je o tarifikaci, určitě budou předloženy pozměňovací návrhy. Já jsem přesvědčena, že v rámci toho, co popisuje rámcová směrnice, musíme dosáhnout systému, kde bude zpětné získání nákladů základním prvkem. Potřebujeme transparentní systémy, které zajistí jak kvalitu služby, tak i dodávku všem občanům. Nejde jenom o vlastnictví. Naše zpráva by měla obsahovat i další věci, jak třeba modernizovat a optimalizovat struktury na šetření vodou, optimalizovat práci s vodou ve všech evropských politikách, vytvářet také zelená pracovní místa a také podporovat využívání vody jako zdroje, obnovitelného zdroje energie. Třeba vyslat jasný signál komisi a podpořit jako Evropský parlament tuto novou evropskou občanskou iniciativu, kde se všichni shodneme na tom, že voda to je právo, které je ohroženo hospodářskou krizí a proto musíme v evropské legislativě bojovat za to, aby voda byla jako právo uznána. Je to důležitější než kdekoliv jindy. Děkuji, pan Dorman. Děkuji. Eh, je skutečně velmi dobré, že něco, co je takto uznáváno v členských státech, totiž, že musíme dobře využívat naše vodní zdroje, že to je základní právo, že je třeba ochránit evropské zdroje. Toto vše je v pořádku a Evropská občanská iniciativa zajišťuje přímou účast občanů, což je skvělá možnost pro instituce Evropské unie, aby vešly v kontakt, dialog s občany a společně s nimi pracovali na tomto tématu. Ale v Řecku, eh, Portugalsku, Irsku a Německu se šetří, ale na druhou stranu občané mají velké obavy vůči možnému, možné privatizaci nebo hospodářských služeb. Takže komise tady navrhuje právo na vodu, jde o odpovědnost za vodu, kdo bude mít toto v kompetenci. A my jsme toho názoru, že jsou to skutečně zásadní rozhodnutí eh, liberalizace, privatizace vodohospodářských služeb. To je něco, čemu by měly přispěvovat místní orgány právě ku prospěchu občanům. A voda by měla zůstat v, člen, v rukou členských států. Neměla by tedy to být komise, která toto řeší. Některé soukromé společnosti dokonce plní požadavky a já si myslím, že komise by se měla vyjádřit poněkud jasněji. Tak, to například v Dánsku máme zásadu, která spočívá v tom, že voda má být zajištěná, ale nemá být za peníze. To bych chtěla tedy zdůraznit. A ještě jedna věc. Nechceme, aby bylo možné eh, na vodě jak se rychle vydělat a občané pak byli ti, eh, kdo nesou veškeré náklady, na jejichž úkor se to děje. Není možné toto jaksi odbalovat na občana, veškeré ty náklady za infrastrukturu a tak dále. Voda je na členských států skutečně velmi, státek velmi omezeným znojem a my musíme zajistit, aby tady jaksi nepřevládly jiné zájmy. A proto jsem potěšen naší spoluprací a doufám, že i nadále se budeme zasazovat za to, abychom ochránili právo občanům na čistou pitnou vodu a dostatek vody. Děkuji. Děkuji nyní pan Faria. Um, Děkuji. Chci poděkovat eh, kolegyni Moylen za dobrou práci odvedenou na návrhu zprávě. Iniciativa Evrops, občanská iniciativa um, uh, práva na vodu vyžaduje eh, tři hlavní cíle, aby Evropská unie a členské státy zajistili, že všichni obyvatele mají právo na vodu a hygienu, že dodávky vody a řízení zdrojů nebylo, nepodléhalo eh, pravidlům jednotného trhu a byly vyňaty z liberalizace a aby se zvýšilo úsilí Evropské unie o zajištění univerzálního přístupu k vodě a hygieně. Zpráva klade velký důraz e, právě na veřejné řízení e, vodohospodářských zdrojů, ale zanedbává skutečnost, že vlastnický model e, podléhá subsidiaritě a je to tedy v příslušnosti členských zemí, jak právě kolegyně řekla. Nicméně klíčová věc, kterou zpráva řeší, je diferencovat vodu od jiných komodit, to znamená považovat ji za veřejný statek a lidské právo. Abychom měli univerzální přístup přístup k dostatku kvalitní a dostupné eh, vodě ehm, pro soukromé i e, veřejné e, účely. Musíme zajistit dostatečně investice do vodohospodářského sektoru, dostatečné správní mechanismy a samozřejmě udržitelné řízení e, vodních zdrojů. Jakýkoliv bude řídící model zvolený členskými státy, musíme zajistit, aby voda byla dodávána za nižší ceny, zejména pro chudé obyvatele aby byly zachovány akvatické ekosystémy aby se toho dosáhlo, potřebujeme více investic do eh, technologií a inovací a potřebujeme také více vzdělávání a osvěty, abychom změnili eh, individuální i veřejné návyky. Musíme zajistit větší transparentnost, účast spotřebitelů a také transparentnost a odpovědnost eh, podniku, výměna osvědčených praxí a benchmarking ve veřejném sektoru i soukromém sektoru a navzájem musí přispět k těmto cílům. Nesmíme také zapomínat na význam eh, nezávislých a účinných regulačních orgánů, které musí sehrát klíčovou eh, roli v zajišťování a eh, ochraně práv spotřebitelů. Potřebujeme ochranu spotřebitelů vody a orgán, na který se budou občané se svými stížnostmi obracet, jakéhosi ombudsmana Kolegové, myslím, že regulačním orgánům pro vodu a vodohospodářské služby musíme eh, přisoudit větší význam a eh, zajistit výměnu znalostí, eh, rychlejší realizaci inovativních řešení a zabránění monopolu v poskytování vodohospodářských služeb Určité iniciativy už eh, eh, nabývají eh, formu v tomto ohledu a musíme je podpořit. Těším se na spolupráci s kolegy, s kolegyní zpravodajkou a s jinovými zpravodají v tomto tématu. Děkuji vám. Děkuji a nyní za EFDD má slovo pan Fronte. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji zpravodajce. Odvedla opravdu velmi podrobnou a cennou práci, Teda usnadní práci nás, co budeme předkládat pozměňovací návrhy. Jsem rád, že rozdělila svou zprávu do bloku, abychom k tomu mohli přistoupit logičtěji. A taky se mně velmi líbí, že jeden z těchto bloků se týká Evropské občanské iniciativy která tolik nesouvisí s Right to Water, ale prostě s tím, že je to nástroj přímé demokracie. Bohužel eh, se ukázalo, že je to tupá zbraň. My jsme ukázali občanům, můžete se účastnit, eh, můžete měnit agendu Evropské komise, pokud eh, se sbíráte milion podpisů. Pak se se sbírá milion celých šest nebo milion celých devět. Je to prostě vysoké, vysoké číslo, ale nakonec je to tupá zbraň, protože ta odpověď od komise, to je prostě sdělení. Spravodajka připomíná, že důvěra občanů v evropské instituce je už eh, velmi nízká a pokud ta odpověď, kterou dostanou eh, po této velké snaze, je taková, jaká je, tak ta důvěra ještě klesne. Odpověď komise je slabá ve své formě, ale také ve svém obsahu, protože občané požadují tři věci a šlo jim především o to, aby získali odpověď, pokud jde o liberalizaci vody. A odpověď je ta, že kompetence jsou na členských státech a místních úřadech Je pravda, že to je ten nejlepší nástroj, ale není pravda, že by komise nemohla nic udělat, aby ovlivnila situaci na místní úrovni. My jsme očekávali legislativní reakci a máme jen pouhé sdělení. To je maximum, které jsme získali a je zjevné, že jsme tedy zklamáni. Tady v Bruselu před několika týdny proběhlo setkání Evropského hnutí pro vodu a tam se o tomto tématu hodně hovořilo. My v Itálii v roce 2011 jsme měli referendum, 27 milionů Italů hlasovalo, aby voda byla veřejná. 95% Italů hlasovalo ano, aby voda byla veřejná. Ale bohužel nakonec to bylo zklamání, protože uplet, v uplatňování výsledku tohoto referenda jsme ještě velmi vzdáleni cíli. Vrátím se i některým bodům, na kterých budeme pracovat. Spravodajka citovala jednu věc, a sice, že spousta lidí nemá přístup k vodě, protože se to nemůže dovolit. Nemůže si dovolit zaplatit účet za vodohospodářské služby. To se děje v mé zemi, i v jiných zemích, je to znepokojivý a čím dál častější jev. Možná bychom mohli udělat ještě další kruček navíc. Možná bychom mohli navrhnout minimální garantovanou kvotu vody pro každého evropského občana. VHO uvádí čísla. Na každého občana by bylo vhodné mít 50 až 100 litrů minimálně na den. O tom čísle můžeme diskutovat, ale ten koncept garantovaného minima pitné vody by mohl být inovativním, ale důležitým konceptem, který by potvrdil právo na vodu. Velmi často se hovoří o klimatických změnách, nejenom o tom boji, ale také o tom, jak se přizpůsobit klimatickým změnám, jak jim odolat je důležité zdůraznit eh, rezervu zásob pitné vody jako důležitou věc pro přizpůsobení se klimatickým změnám. A odpovídající zásobení vodou právě zmírňuje dopady klimatických změn, které jsou velmi citelné především v těch chudých zemích. Často zapomínáme, protože jsme bohatá západní, západní civilizace, že pitná sladká voda je velmi omezeným zdrojem. Pouze 3% veškerého vodstva na planetě jsou tedy, nebo je to, je to tedy pitná voda a z toho dvě třetiny jsou uvězněny v ledovcích, takže opravdu se jedná jenom o 1% veškerých vodních zdrojů. Tak tady hovoříme o přežití lidského druhu. Musíme se to tady uvědomit. A proto bych ještě zdůraznil další bod zprávy, pokud jde o ochranu přírodních zdrojů, ekosystému pitné vody a zásob pitné vody. Je to základní bod, abychom zachovali tento zdroj, který je právem a který musí být dostupný všem. Tak za to musíme bojovat. A poslední bod – je třeba pohovořit také o plítvání. Je nutno bojovat proti plítvání sladkou vodou. Já navrhnu dva body. Jeden, to bude osvětová komunikační kampaně, pravda, že jich proběhla spousta. V porovnání s dobou před 20 lety, jak říkala kolegyně, jsme udělali velký pokrok. Ale myslím si, že komunikace není nikdy dost, pokud jde o plítvání vodou. Je to důležité i v Evropě a právě v Evropě musíme pracovat na strukturách, infrastrukturách. Máme vedení které ztrácí 10 až 40 přepravované vody podle nedávných údajů. To je tedy plítvání, které si rozhodně nemůžeme dovolit. Eh, musíme úplně bojovat za to, abychom zachovali tak eh, řídký a vzácný zdroj. Děkuji a nyní paní Šeriat Perik. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Již bylo řečeno, že to, jak se přistoupí k této občanské iniciativě, je pro nás velmi důležité. V mé zemi v Nizozemsku máme veřejné mm, vodohospodářské podniky, starají se o čistou vodu pro občany, pro nemocnice a zároveň eh, e, zajišťují e-, ekologii a inovace což je téma, které samozřejmě velmi zajímá i zemědělce. Také jde o zvyšování povědomí u občanů. Možná je příliš dlouho se sprchovat 10 minut. Dvě minuty by i stačily pro hygienickou potřebu člověka. Děkuji paní zpravodajce. Eh, lidská práva, další důležitá věc. Voda jako právo. Máme ovšem eh, rámcovou Eh, směrnici o vodách. Ovšem, jaký je vlastně právní nástroj toho zakotvení lidského práva? Lidská práva jsou zakotvena v umluvách o lidských právech a dále, když není schopen někdo uhradit svou fakturu za vodu, tak to není v důsledku vodohospodářských služeb, ale je to bezprostřední dopad hospodářské krize, která dopadla na naše občany. A pokud hovoříme o veřejné spolupráci, je o spolupráci veřejného soukromého sektoru a ještě do toho vnášíme inovace, tak si myslím, že toto by byl přesně vhodný přístup, mm, jak pro Evropu, tak pro třetí svět. E, fond e, Solidarity pro vodu, sociální pravidla, i toto vše musí zůstat i nadále v kompetenci členských států. To je přeci princip sdílené odpovědnosti. U nás v naší zemi máme sociální opatření pro chudé občany. Děkuji. Kolega Dehaje. Děkuji, pane předsedo. Já se obrátím na své kolegy jménem Michela Dantena i svým jménem. Michel tady dnes nemůže být. Otázka přístupu k vodě je skutečnou otázkou. Je to důležité téma pro budoucnost a musíme k tomu přistupovat velmi pragmaticky. Musíme si také položit otázku kvality a kvantity. A je k tomu nutno přistoupit z hlediska následků klimatických změn, které dnes nejsou hypotézou, ale pravdou. <clears throat> Pro zachování určitých hospodářských aktivit je voda zásadní nejen pro zemědělství, ale i pro průmysl. Je zde také otázka dostatečného přístupu k vodě pro populaci, musí se jednat o kvalitní vodu. Musíme k tomu přistoupit ze sociálního hlediska. Já jsem hovořila také o čištění vody po domácím použití. Přístup k vodě je čím dál křivčí. Jak můžeme reagovat na tuto věc, na tuto problematiku na evropské úrovni? Ta zpráva podle mě tuto otázku příliš neřeší. Je třeba dedramatizovat otázku soukromého a veřejného sektoru. V povodí Rony v Alpách eh, se ukázalo, že je úplně jedno, jestli je zde soukromá nebo veřejná zpráva. Nepřináší to rozdíly ani cenové, ani v kvalitě. Otázka, která vzniká, souvisí s infrastrukturami v poměrně dlouhém období. Je zde otázka také veřejného rámce, který jsme schopni vytvořit. Je třeba kontrolovat eh, tyto smlouvy a koncese a jejich naplňování. Je to spousta věcí, které nás mohou spojit v této společné práci. Děkuji. A nyní paní Švice. Hvala vám lijepo. Želim zahvaliti najprije izvjestiteljima Děkuji vám a chci poděkovat zpravodajům. Já jsem se účastnila už i první veřejné debaty parlamentu, tak se chci zúčastnit i nyní. Určitě bychom měli eh, uspořádat referendum na toto téma ve všech členských eh, státech. Výsledek by byl asi kolem 95%, tak jak tomu bylo v Itálii. Je to nesmírně významné téma a voda je určitě veřejný statek, nikoli komodita a určitě nesmíme vnímat vodu jako komerční eh, komoditu. 1,6 milionů podpisů eh, pod peticí dokazují, jak si evropští občané uvědomují význam tohoto tématu. A ty tři body požadovány signatáři jsou, myslím, velmi důležité a evropské instituce spolu s členskými státy by měly umožnit každému občanu právo a přístup eh, k vodě a hygieně. Také věřím, že vodní zdroje, jak je to zmíněno v bodě 2, eh, by neměly podléhat pravidlům jednotného trhu a z tohoto důvodu nám musí komise s touto prací eh, poradit, pokud je o liberalizaci. Také bychom všichni měli zvýšit své úsilí, zejména na lokální a regionální úrovni a na úrovni eh, národních států i evropských institucí, tak aby, eh, abychom uvedli v život toto univerzální právo na vodu. Těším se už na výsledky tohoto, této první občanské iniciativy a určitě budeme úspěšní. Pokud hovoříme o rozvojových zemích, tak eh, ty určitě čelí vážným problémům, jim musíme pomoci prostřednictvím evropských fondů, tak aby všichni občané naší planety měli přístup k vodě. Ještě jedna závěrečná poznámka pokud by voda měla větší význam v mezinárodních vztazích v 21. století, tak jak tomu bylo s ropou ve 20. století, tak jsem si jistá, že naše iniciativa by byla velmi vítána. Ovšem nejsem si jistá, jak tomu bude v budoucnu. Zmínila bych eh, svou zemi Chorvatsko, Eh, která je třetí zemí, pokud jde o vodní zdroje po Norsku a Islandu. My eh, si uvědomujeme význam těchto zdrojů a proto jsem pro tuto iniciativu a doufám, že spolu s komisí, národními, regionálními a lokálními orgány dospějeme k dobrému řešení. Pokud jde o vztahy mezi veřejným a soukromým sektorem, tak jak uvedl předchozí eh, řečník, eh, smlouvy upravující koncese nebo licence jsou velmi důležité a způsob eh, a jsou důležité také pro způsob zprávy s vodou a vodními zdroji. Děkuji a nyní poslední přihláška o slovo a je to pan Turmes. Děkuji, pane předsedo. Spozdil jsem se, protože jsme hlasovali v ITRE a to trvalo déle než předvídáno. Takže kolegové, voda je život. Bez vody není život. A v tomto smyslu, myslím, musíme vnímat i starost občanů o vodu, o zprávu vodních zdrojů a také jejich zájem nás bedlivě sledovat. E, to musíme vnímat jako příležitost i pro zapojení občanů. E, Evropská občanská iniciativa o vodě byla vůbec první, historicky první iniciativou svého druhu a prvním úspěchem občanů v Evropě v oblasti vody. Komise, myslím, učinila eh, něco, eh, co můžeme označit za minimum. Komise byla více um, otrávena účastí občanů, než potěšena jejich zájmem. Voda je život a především rozhoduje o životě a smrti ve třetích zemích a proto je správné, že jsme ve zprávě zdůraznili, že Evropská unie by měla eh, dělat více, více než dělá eh, v současnosti, aby pomohla všem eh, lidem na celém světě v přístupu k vodě. Další otázka je voda v Evropě. My se nacházíme na kontinentě, kde většina lidí má přístup k vodě, máme jednu komunitu, která ovšem někdy eh, nemá přístup k vodě a to je komunita eh, romská. To bychom měli zdůraznit a, a měli bychom eh, tomu zamezit tomto nešvaru. Další důležitá bitva je bitva o e, směrnici o koncesích. Tady bychom e, měli zabránit komisi, aby hrála hry. E, byla poražena velkou většinou eh, v posledním eh, Evropském parlamentu a žádným způsobem by neměla využít občanskou iniciativu a odpovědi eh, k znovu otevření těch jednání. Voda je něčím, co je v centru veřejného zájmu a nemyslím, že je v zájmu Evropské unie dále usilovat o privatizaci vodohospodářských služeb. To by komise konečně měla uznat, že by to mělo zůstat ve veřejných eh, rukách, což neznamená, že v určitých eh, oblastech služeb lze využít i soukromých podniků. Kvalita vody je něco, co by také mělo být více zdůrazňováno. Existuje nedávná studie jedné německé univerzity, která poprvé Eh, se podívala hlouběji do eh, problematiky pesticidů a eh, insekticidů a zjistili, že téměř 40 jejich vzorků zanechává rezidua. Je velmi nákladné tyto rezidua pak odstranit z pitné vody. Takže konflikt, který tady máme už po desetiletí, a to je konflikt, který není dostatečně řešen, se týká právě rezidují pesticidů a insekticidů eh, v vodě a jejich zničující vliv na pitnou vodu. Ve zprávě bychom to měli také jasněji pojmenovat. Chceme-li, abychom mohli vodu pít z kohoutku přímo, což bychom eh, měli, protože je to méně nákladné, při pohledu na eh, předsedu eh, držícího ve svých eh, rukou plastovou lahev, tak mě napadá, že je to také ekologicky příznivější pít vodu z vodovodního kohoutku. A v Evropě máme možnost zajistit, aby z našich kohoutků tekla kvalitní pitná voda a proto bychom měli výslovně zdůraznit v textu, že chceme, aby to byla voda pitná, a nechceme, aby chom eh, uměle navyšovali spotřebu vody. A chtěl bych, aby i tento parlament byl poněkud důslednější. V tomto parlamentu je takzvaná zelená zasedací místnost, kde jsme přinutili zprávu, eh, aby nechala instalovat eh, vodovodní kohoutek. Tam tedy můžeme pít vodu z kohoutku, nemusí se eh, rozdávat v plastových lahvích. V tom bychom měli pokračovat. Děkuji vám. Děkuji. Dostali jsme ještě další dvě žádosti o slovo. Nejdříve pan Flanagan. Děkuji. Ze všeho nejdříve chci poděkovat paní Boylan za skvělou práci. Jsou zde dvě důležité věci. Na jedné straně dodávka vody a na druhé straně také kredibilita Evropské občanské iniciativy. Já jsem byl vždycky dost skeptický k tomu, jak vážně bude tato Evropská občanská iniciativa brána. A vidíme, že máme svou evropskou občanskou iniciativu. Bude se těm lidem opravdu naslouchat a pokud ne, tak prostě nestrácejte čas těchto lidí. Možná to nebude tak špatné, možná jim bude opravdu někdo naslouchat. Někdo tedy říkal, že komise v podstatě nemá žádné kompetence v tom rozhodnout, zda máme právo na vodu a tak dále, že je to na členských státech. Legrační je, že v mé zemi, v republice Irsko v roce 2010, kdy jsme museli platit desítky milionů eur, abychom zachránili banky, tak jsme dostali od Žána Klauda Trišeta dopis od tohoto perfektního gentlemana, jak říkal jeden můj kolega, že ECB má pocit, že má kompetence v tom rozhodnout, co my budeme dělat s naší vodou v Irsku. Vláda provede nezávislé hodnocení co se stane, když se přesune zpráva vody a cílem bude v roce 2012-2013, nebo mělo být, začít za to vybírat. A když jde o právo na vodu, tak komise najednou začíná říkat, že nemůžeme mít legislativu ohledně práva lidí na vodu. Co pak nám mohou v této komunitě, v tomto společenství, v této unii říkat, co můžeme dělat s vodou, když ji zaregistrujeme, tak ji můžeme prodávat. A když se jedná o malého člověka, tak tomu prostě řeknou, tady nemáme žádné kompetence, ale jinak se snaží říkat státům, co mají dělat. A já musím říci, že opravdu tímto přístupem v této chvíli velmi pohrdám. Děkuji a nyní paní Petr. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. E, ovo je značajna inicijativa koju je... Děkuji pane předsedo. Tato iniciativa podporovaná 1,6 miliony lidí je důležitá, protože voda je důležitým společným statkem. Já vás chci upozornit na několik aspektů. Je důležité poznamenat, že někteří chudí obyvatelé nemají přístup k vodě. A proto volám po zavedení minimální dodávky vody. Je smutné vidět, že dochází k privatizaci dodávek vody. Já si myslím, že to je zcela nedemokratické. Je důležité, naplánovat mechanismy, které budou bránit přehnané a nekontrolované privatizaci vody. Neexistuje žádná jasná strategie pro vývoz vody. A to by také mělo být vyjasněno a naplánováno. To by otevřelo cestu nadnárodním společnostem, a také nezodpovědným manažerům k tomu, aby si vytvářeli zisky na úkor zranitelného a neobnovitelného zdroje. Ve světě je spousta konfliktů, které jsou způsobeny nedostatkem vody. Voda je lidským právem a my musíme toto právo zachovat. Evropští občané mají právo ovlivnit rozhodovací proces v oblasti vodohospodářské zprávy a veřejných dodávek vody. Chorvatsko, jak zde bylo řečeno, je na třetím místě, pokud jde o zásoby pitné vody. A já samozřejmě volám po ochraně našich vodních zdrojů před znečištěním a před nadměrným využíváním. Děkuji. Děkuji za tuto velmi, velmi zajímavou debatu. A nyní <clears throat> dám slovo komisi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Matyáš Malgaj z generálního ředitelství pro životní prostředí já děkuji všem, kteří vystoupili, děkuji zpravodajce. Upozornili jste na celou řadu důležitých bodů, vznesli jste určité kritiky. Ale my velmi vítáme debatu o této důležité iniciativě a následných krocích. Těšíme se na to, jakým způsobem to bude ještě dále řešeno na plenárce. Chci jen upozornit na tři body a poskytnout vám informace, které budou užitečné pro pokračování rozpravy nad závěrečnou verzí zprávy. V naší odpovědi jasně uznáváme důležitost vody jako veřejného statku, která je zásadní pro naplňování všech lidských práv. Komise v rámci svých pravomocí vždycky usilovala o to, aby byl zajištěn přístup k pitné vodě, a to jak v EU, tak i mimo ní. Druhý bod, který bych rád připomněl, se týká vodohospodářských služeb na vnitřních trhu. My jsme vyjasnili princip neutrality. Smlouva vyžaduje, aby komise byla neutrální, pokud jde o národní rozhodnutí v oblasti vlastnictví a řízení, ať už se jedná o obecní vlastnictví, soukromé nebo veřejné, je třeba zlepšovat vodohospodářská služby a přístup občanů k vodě. Třetí bod. Rád bych za něj poděkoval Klodu Turmesovi. Všimnul si tady té mé lahve. Tam také probíhají některé iniciativy, například 20. dubna výbor pro pitnou vodu podpořil revizi příloh 2 a 3 směrnice o pitné vodě. Tam se aktualizovaly některé technické parametry. Pokud k tomu nebude mít parlament žádné námitky, tak členské státy budou moci zavést více monitoringu, který je založen na rizicích a tím se bude lépe sledovat malá dodávka vody nebo malé dodávky vody. Myslím si, že to je jeden důležitý krok vpřed. V současné době hodnotíme, vyhodnocujeme směrnici o pitné vodě, je to reakce na Evropskou občanskou iniciativu. Zavedli jsme také webovou stránku, která se jmenuje Safe to Drink a 26. května tam bude zveřejněna konzultace se zainteresovanými stranami. K tomu jste všichni přizváni a jsou tam i další relevantní informace. Možná ještě poslední věc, vy jste hovořili o nedostatcích vody, co děláme eh, s vodou v našich řekách, jak se to projevuje na zásobách pitné vody. Před několika týdny komise zveřejnila své hodnocení toho, jak členské státy implementují rámcovou směrnici o vodě v terénu. Musím říci, že pouze 53% vodních vodospodářských systémů v Evropě v současné době splňuje dobrý ekologický status. A je důležité tuto problematiku řešit, protože je to důležité pro to, jak naši občané budou zásobováni pitnou vodou, jak budou vodu využívat farmáři a tak dále. Já myslím, že celá řada důležitých bodů zde zazněla. My se těšíme na pokračování této práce a jakmile bude zpráva přijata, budeme na ně určitě reagovat. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a nyní dávám zpět slovo zpravodajce, aby uzavřela naši diskusi. Děkuji, pane předsedo, a chci poděkovat všem, kdo přispěli do dnešní debaty. Skutečně jsem se šíleně snažila poznamenat si všechny komentáře a určitě e, je v reakci zmíním. Pokud jde o příslušnosti Evropské unie ve vztahu k vodě a její zprávy a vlastnictví, ano, komise důsledně tvrdí, že nemá příslušnosti v této oblasti, že patří eh, členským zemím, ale můj kolega z Irska tady také může potvrdit, že její činy mluví o něčem jiném a Evropská komise jako součást trojky eh, podkopává schopnost členských zemí rozhodovat o tom, jak její voda a hygiena jsou zpravovány. Takže je důležité akceptovat, že eh, ten, tato zpráva neříká členským státům, jak nakládat s vodou, ale musíme aby naše volba byla chráněna, volba, eh, jak nakládat s vodou. Eh, to musíme eh, skutečně zdůraznit a vně Evropské unie je to ještě naléhavější vzhledem k probíhajícím privatizačním projektům. Pokud jde o snad ten největší úspěch toho občanské iniciativy bylo odstranění e, e, vody z směrnice o koncesi Michelem Barnierem a to nyní prochází revizí, takže e, doufám, že tato zpráva a občanská iniciativa nebude zneužita Eh, v té otázce liberalizace. Pokud jde o vodu jako lidské právo, je nutno si uvědomit, že Evropský parlament již dvakrát uznal vodu jako lidské právo jako eh, jedinečný veřejný eh, statek v usnesení o eh, jednotném trhu. Tam se cituje, že voda je sdíleným zdrojem a proto zpráva vody nesmí podléhat pravidlům jednotného trhu a přístup ke zdrojům pitné vody je také základní lidské právo a není to ekonomicky obchodovaný statek nebo zboží podléhající pravidlům trhu. A i v závěru usnesení čtvrté Světového fora o vodě eh, se to potvrzuje. My musíme chránit vodu. Je zajímavé, že ta rámcová směrnice v současné, v současné době nehovoří o světě, a myslím, že eh, občané eh, jsou neustále obvinování, že zneužívají vodu a spotřebovávají nadbytek. Já myslím, že většina občanů si velmi dobře uvědomuje, alespoň v Irsku, že musí chránit vodu neustále. Většina lidí je odpovědná, ale osvěta by měla být součástí rámcové směrnice o vodě. Hovoříme-li o její ochraně, musí to být i součást směrnice, ale musíme vzdělávat v tomto ohledu i průmysl, zemědělství, protože oni používají ještě více vody než občané. Pokud jde o e, e, zprávu, veřejnou a řízení. Padlo mnoho poznámek na eh, to téma, aby eh, občané měli možnost eh, spolu rozhodovat o nakládání s vodou. Takže tady jde o to nyní vyskoumat, jak se mohou občané zapojovat. Musí mít také slovo ehm, v rozhodování o správě s vodou. Je to zcela základní pro jejich existenci a pouze skrze veřejnou zprávu eh, eh, se mohou stát rozhodnutí a vůbec rozhodovací proces eh, transparentním. A také musí mít možnost občané rozhodovat o infrastrukturálních projektech, které jsou velmi rozsáhlé a které nesmějí být zneužívány k nadměrným odměnám akcionářů. takže dostupnost a mm, cenová přístupnost vody je e, rostoucí problém a to musí být řešeno buď v podobě e, nařízení anebo veřejné zprávy. Eh, někdo se tady zmínil i o veřejných kvótách. Světová zdravotnická organizace eh, odhaduje, že 50 až 100 litrů denně je eh, nutno k zajištění těch nejzákladnějších potřeb. Nechci tady diskutovat o těch číslech, ale myslím, že je nutno uznat, že existuje určité minimum vody, která je nezbytná pro lidský život. Také se zde zmínilo Eh, slovo benchmarking. Eh, pokud se má benchmarking eh, stát součástí řízení vodních zdrojů, zdrojů pak musí být chráněno a nesmí být posuzováno pouze z hlediska finanční účinnosti. Také pokud jsou, pokud jde o partnerství veřejného soukromého sektoru. To je model, který musíme rozšiřovat a podporovat, zejména eh, to pod, musíme rozšířit eh, také tuto praxi eh, do třetího světa. A snad ještě poslední slovo k Evropské občanské iniciativě jako takové. Já jsem si přečetla celou řadu zpráv o této iniciativě a myslím, že je signifikantní, že právo na vodu je první iniciativa eh, takto zrealizována a skutečně přesáhla milion eh, podpisů a musíme si uvědomit, že v této chvíli důvěra občanů eh, v evropské instituce je minimálně, respektive historicky nízká. Takový je výsledek. A když budeme postupovat tak, že tu důvěru budeme ještě dále oslabovat, tak eh, to bude velmi škodlivé pro evropskou demokracii. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much and... Eh, Děkuji vám a nyní nám zbývá už pouze jeden poslední bod ještě k termínům. Termín pro pozměňovací návrhy bude 21. května a hlasování ve výboru ENVY proběhne 25. května a hlasování na plenární schůzi proběhne v září. Nyní už máme pouze jeden jediný bod na pořadu jednání, ovšem čekáme k tomu ještě zástupce komise a proto navrhuji pětiminutovou přestávku, abychom eh, vyčkali na příchod zástupce komise a pak zahájíme poslední bod našeho pořadu jednání. Děkuji vám zatím. Okay, I think that... Mám za to, že zástupce komise dorazil, takže můžeme opět pokračovat ve schůzi s doplňujícím bodem našeho programu. Je to bod číslo 19a o návrhu aktu v přenesené působnosti Jedná se o výjimku pro kádium eh, v osvětlovacích eh, aplikacích. Aby nám eh, tuto žádost vysvětlili okamžitě, dávám slovo panu Taylorovi za skupinu zelených, kteří předložili tento návrh. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, byl to člen eh, eh, zelené skupiny Jill Evans, která byla eh, zpravodajkou pro přepracování směrnice o omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, takzvaná direktiva nebo směrnice ROS, to bylo v roce 2011 a nyní máme velký zájem o žádnou aplikaci této směrnice. Tato směrnice omezuje použití určitých nebezpečných látek nejenom eh, v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí, ale také, aby se přispělo k ekologicky zdravému, eh, eh, zdravé likvidaci elektrického a elektronického odpadu. V úvodním ustanovení 8 směrnice se uvádí, že omezením použití těchto nebezpečných látek se zvýší možnost růst a také ekonomická eh, rentabilita eh, recyklace odpadu eh, elektrického a elektronického zařízení. A mm, tudíž správná aplikace směrnice je stěžením prvkem v rámci stávající velké debatě o cirkulární ekonomice. Komise má právo přijímat výjimky v podobě aktů v přinesené působnosti, ale to musí podléhat jasným podmínkám a tyto podmínky jsou uvedeny v článku 5 v aktu v přenesném působnosti, který je před námi, navrhuje komise eh, rozšíření eh, stávající výjimky pro použití kadmium pro LED eh, světelných nebo osvětlovacích tělesech. Zejména jde o takzvané kvantové tečky, kvantum dots. Navrhuje tady novou specifickou výjimku pro kadmium obsahující kvantové tečky, zejména používaných v displejích, aby to bylo na nižší úrovni, než je obecná výjimka situace zde se liší od normální situace. Směrnice ROS byla schválena především proto, aby nahradila stávající využití určitých nebezpečných látek všude tam, kde je to možné. V tomto případě mm, neexistují produkty, které by obsahovaly eh, kadmium s kvantovými tečkami eh, na trhu a téměř vůbec žádné eh, v displejích. Takže tady nejde o to zbavit se kadmia ve stávajících aplikacích, ale o to, zdali máme povolit, aby kadmium bylo používáno v nových aplikacích, protože navzdory eh, svých vysoce toxických eh, vlastnostech, vlastností eh, může to být prospěšné pro životní prostředí a zdraví. Směrnice ROS by umožnila mm, výjimku, ale pouze kdyby ta náhražka kadmia nebyla proveditelná, anebo náhrada kadmia by nebyla spolehlivá, anebo kdyby ta substituce měla více negativních než pozitivních účinků. Takže podívejme se na to podrobně. Jsou tyto podmínky naplněny u lamp s, kadm, s kadmiem obsahujícím kvantové tečky? Ne, není, protože takovéto produkty nejsou eh, ještě k dispozici a jak eh, komise sama uznává, eh, jakékoliv pozitivní ekologické dopady proto nelze prokázat. Je to čistě hypotetické a z tohoto důvodu konzultanti komise, kteří posuzovali aplikaci, výjimky doporučili nepokračovat v výjimce pro svítidla. Za druhé, jsou tyto podmínky naplněny u displejů obsahující mm, kadmium s kvantovými tečkami? Opět je odpověď ne, protože kvantové tečky bez kadmia nejsou ani technicky eh, disponibilní Eh, dokonce můžete najít eh, televizory v Belgii nebo Spojených Spojeném království, které je obsahují, ale tomu tak nebylo před rokem, když příslušný institut posuzoval tuto věc a hledal důvody eh, pro poskytnutí této výjimky na tři roky. Nicméně mnohé se za poslední rok událo a jak jako zákonodárci bychom měli být eh, na výši eh, znalostí a času. My rozumíme, že eh, rozhodnutí musí být přijata v určité chvíli a věci se následně mohou změnit. Nicméně vy také určitě pochopíte, že my v parlamentu bychom se alespoň měli pokusit přijímat rozhodnutí ve světle stávající situace situace a nikoli ve světle situace, která tady panovala před rokem. Možná, že správně poukážete na to, že to nestačí, že náhrada, e, že bude náhrada založena na jiné látce, ale je nutno, aby ta alternativa poskytovala více výhod než e, rizik Fosfát není eh, nebezpečná látka, může být omezena v budoucnu, ale zatím ještě omezena není a eh, jeho klasifikace je přísnější než eh, u kadmia. Takže podle informací, které mám já, displeje s kvantovými tečkami bez kadmia jsou alespoň rovnocenné ve výkonnosti, pokud jde o energetickou spotřebu jako mm, jiné látky, ne lepší. Takže není, eh, neplyne z toho žádný ekologický profit, když použijeme kvantové tečky s kadmiem mm, eh, oproti těm bez kadmia. Za druhé, bezpečnější alternativy jsou k dispozici. Takže není důvod poskytovat výjimku pro kadmium obsahující kadmiové tečky v displejích. A závěrem mám tři otázky na komisi. Za prvé, proč hodláte udělit výjimku pro kadmium obsahující kadm, kvantové tečky v LED lampách či svítidlech. Opět je to doporučení vašich vlastních konzultantů a vzhledem k tomu, že potenciální ekologické výhody nad konvenčními aplikacemi nebyly prokázány. Druhá otázka. Vzhledem k posledním událostem ohledně eh, používání kvantových deček bez kadmia v displejích s obdobnými, neli, eh, s obdobnou, neli nadřazenou eh, spotřebou energie a lepšími vlastnostmi, souhlasíte, že vaše klíčové zdůvodnění že tedy eh, kadmium bez kvantových teček už není k dispozici, stále platí. A nakonec hodláte schválit eh, dvojí výjimku pro eh, vynětí nebo výjimku kadmia v display, to znamená jednu generickou a pak jednu konkrétní pro nižší úroveň, takzvaně nižší úroveň. Nevím, jak by se to mělo propojit ta konkrétní bude pouze platit, když ta generická na vyšší úrovni vyprší. Takže těším se na vaše odpovědi. Děkuji. Thank you very much for your question and... Děkuji za vaši otázku a nyní dám slovo paní Berder k další otázce a potom dáme slovo zástupci komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegovi Kejtovi, který zde velmi názorně načrtnul naše stanovisko. Ti, kteří se na to dívají, jsou asi dost zmateni tím prodloužením období používání kadmia. Víme, že je to vysoce toxický prvek a nechápeme, proč je nutno jeho používání prodloužit. Komise vychází ze studie OECO institutu, který říká, že zatím ještě neexistuje technologie bezkadmiová. Ale to není pravda. Máme třeba Samsung, který už má televizi, LG také. Tyto dvě firmy hodně investovaly do toho, aby mohly vypustit kadmium. A už i další podniky oznámily, že letos uvedou na trh další technologie bez kadmia. Jaké signály vysíláme společnostem? Že budou mít více času, když už jsme jim říkali, že se do toho musí pustit a posunout se vpřed. Je to toxičtější než rtuť. A jak by tato výjimka mohla pomoci evropské inovaci a tvorbě zelených pracovních míst. To by jenom otevřelo dveře levnějšímu čínskému dovozu. A my se, usil, my se tedy snažíme obrátit směrem k zeleným technologiím, abychom zabránili používání těch nebezpečných látek. A další otázka. Viděla jsem odhady, že to prodloužené období by znamenalo o 5 tun kadmia více do životního prostředí. Co to bude znamenat? Kadmium zůstane v životním prostředí absorbováno velmi rychle rostlinami, savci, tedy i lidmi. Já bych chtěla, abychom se nad tím opravdu zamyslela, zamysleli. Nechce to jenom Evropský parlament, eh, ale i členské země, jako má vlastní země. A mě by opravdu slyšelo, zajímalo, jak by to vysvětlila rada. Děkuji. A nyní dám slovo Komise, pan Julio Garcia Borges. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve se chci omluvit za to, že jsme přišli pozdě na tuto výměnu názorů. Dostali jsme informaci o tom, že rozprava bude probíhat o něco později, ale už jsme tady. Na úvod bych rád řekl, že za tímto aktem přenesené pravomoci, který prodlužuje výjimku pro používání kadmia v aplikacích na osvětlení displeje, tak zatím je opravdu hodně práce. Dostali jsme v prosinci roku 2012 a v květnu 2013 dvě žádosti o tuto výjimku, o prodloužení výjimky. Roz, okamžitě bylo zaháněno hodnocení, zpráva byla dokončena v dubnu minulého roku Dalším krokem byla konzultace expertní skupiny, kde byl návrh komise jednomyslně podpořen a bylo to důležité. V červnu minulého roku, že zde byla přijata tato jednomyslná podpora a v té době si nikdo nemyslel, že by prodloužení výjimky nebylo podstatněné. Pak jsme měli konzultaci mezi službami a směrnice v červnu tohoto roku přijala tedy tuto výjimku. Směrnice byla také schválena Evropským parlamentem bez jakýchkoliv námitek, ale teď se nám to také trošičku prodloužilo kvůli překladům. Víme, že rada nebude mít námitky. Jeden členský stát navrhl námitku ze strany rady. Diskutovalo se o tom před několika týdny a jenom dva členské státy chtěli předložit námitku. Akt komise přenesené pravomoci byl přijat drtivou většinou členských států. A teď se dostávám k podstatě. Obsah aktu přenesené pravomoci spočívá v tom, že se má prodloužit výjimka 39 v příloze 3 až do 30. června roku 2017. To je tedy existující výjimka, která by měla vypršet 1. července 2014, ale vzhledem k tomu, že zde byla ta žádost o prodloužení Museli jsme posoudit, zda je prodloužení této výjimky oprávněné. A teď navrhujeme i další výjimku 39b pro používání kadmia v kvantových tečkách eh, pro aplikace na osvětlení displeje. To je nová výjimka, která bude podléhat velmi přísným Prahům, méně než žádná celá dvě mikrogramy, mikrogramů na milimetr čtvereční a platilo by to pouze do 30. června 2018. Prodloužení platnosti stávající výjimky nevypadá kontroverzně. Je pravda, že Konzultanti komise byli toho názoru, že tato výjimka, pokud jde o osvětlovací aplikace, nesplňuje užitečný účel, protože na trhu nebyla žádná aplikace tohoto druhu ale tato výjimka je začleněna ve směrnici ROS a zainteresované strany okamžitě zareagovaly a informovali o tom, že pracují na vývoji osvětlovacích aplikací a aby mohli tuto práci dokončit, tak potřebují prodloužení současné výjimky. Určité kontroverze způsobila nová výjimka 39b pro používání kadmia v kvantových tečkách pro aplikaci na osvětlení displeje. A v této věci bych rád uvedl, že v současné době a to je podle mě, myslím, nejdůležitější věc. Není na trhu dostupná žádná bezkadmiová aplikace s kvantovými tečkami, která by sloužila k osvětlení displeje. Před rokem, když komise vedla své šetření, tak tato technologie bezkadmiová technologie nebyla dostupná a teď o rok později se zdá, že tyto alternativní bezkadmiové technologie se možná stanou dostupnými v následujících měsících, nejdříve tedy v Koreji, potom v Evropě ale to samo o sobě není dostačujícím důvodem k námitce. Faktem zůstává, že v současné době není dostupná bezkadmiová technologie, nenajdete ji nikde na regálech. A za druhé, odstranění výjimky by mohlo vyvolat pokřivení trhu a problémy s dodávkami, protože nevíme, zda výrobci by byli schopni dodat na trh ty bezkadmiové technologie a navíc ta alternativní bezkadmiová technologie ještě nebyla testována, nebyla vyhodnocena. Jak bylo řečeno, zahrnuje používání indium fosfátu, což je také látka, která je škodlivá pro lidské zdraví a životní prostředí. V každém případě bych ještě rád předložil praktický argument, který je důležitý a který je třeba vzít v úvahu. Pokud bude parlament prezentovat námitku, budeme se muset vrátit do výchozího bodu, budeme muset znovu zahájit proces který bude zahrnovat nové vědecké posouzení, konzultaci s vědeckou skupinou, konzultaci mezi jednotlivými službami komise a to může klidně trvat dva roky nebo i déle. A to je věc, eh, která by nás mohla přivést opravdu velmi blízko k tomu datu, kdyby ty výjimky stejně vypršely podle aktu přenesené pravomoci. A mezi tím ta současná výjimka by zůstala v platnosti, protože zde byly žádosti o její prodloužení. Já si myslím, že už jsem tím odpověděl na většinu otázek, které zde zazněly na komisi. Proč navrhujeme tuto výjimku? Prostě proto, že alternativní bezkadmiové technologie nejsou dostupné. Proč máme tuto dvojí výjimku 39A a 39B? 39A to je současná výjimka, která je zahrnuta ve směrnici ROS a přes tuto novou výjimku pro kvantové tečky používané v osvětlování displejů. Stanovíme přísnější podmínky pro uplatňování výjimky. Jak tyto dvě výjimky budou souviset jedna s druhou? U té první Ta první vyprší dříve a ta druhá. Výjimka pro bezkadmiové kvantové tečky v displejích. Ta by platila o rok déle a to by umožnilo trhu mít více času na to, aby se přizpůsobil této nové technologii a také by to umožnilo nám, pokud by to bylo nutné, vyhodnotit tyto alternativní technologie. A dále bych rád řekl pár slov o tématu, které už bylo zmíněno v debatě. Dopady na pracovní místa a nezaměstnanost. je fakt, že podle našich znalostí první společnost, která bude vyvíjet a uvádět na trh bezkadmiové kvantové tečky pro displeje, to není evropská společnost. Z této perspektivy tedy možná Když bychom odstranili výjimku, tak bychom vytvořili lepší podmínky pro dovoz elektronických produktů vyráběných ve třetích zemích do Evropy. Já vám tedy děkuji za pozornost a doufám, že parlament nebude namínat, namítat proti přijetí tohoto aktu přenesené pravomoci. Děkuji vám velice za toto objasnění. Já jsem obdržel ještě jednu další uh, přihlášku do diskuse od paní Gutelant. Děkuji, pane předsedo. Právě jsem přešla z hlasování na jim výboru, protože jsem přešla. z později, ale je to důležitý bod a proto bych se ráda vyjádřila. Vím, že eh, politická skupina SAD je velice eh, má velké obavy ohledně aktů v přenesené právomosti a také eh, i ohledně celého návrhu komise. Je to skutečně hluboké znepokojení, které panuje právě kvůli tomu, co to znamená pro zdraví lidí. Proto je třeba o tom hovořit. Kadmium je prvek, který je velice Eh, jak si má dlouhou životnost, velmi dlouho zůstává v přírodě a může se také rozšiřovat a ničit eh, ekosystémy a eh, například se může dostat i do vody. A potom um, prostřednictvích ryb, rostlin a semen eh, se může dostat až k člověku, být přenesen na člověka a pro člověka toto by mělo závažné zdravotní důsledky, eh, například eh, zničení lentvin a je to i rakovinotvorná látka. Kadmiem jsou ovlivňovány například i kosti, může tak vzniknout artróza. A my víme, že celá Evropská unie se dříve musela zabývat emisemi a veškerými těmito dopady. A i dodnes máme negativní dopady na přírodu, takže se musíme věnovat i tomuto, této látce, která je skutečně velice nebezpečná musíme si jasně uvědomit, jaká ohrožení sobě skrývá, jak pro zdraví člověka, tak pro celé životní prostředí. A proto já bych ráda řekla, že no, existuje nová technologie, je třeba ji také využívat, ale komise toto využívání omezuje. Je zde možnost využít jinou technologii než v minulosti. A proto je velice zvláštní, že komise se tomu vůbec nevěnuje. Má frakce tady momentálně zastoupena není, ale vím, že na naší frakci probíhá skutečně velká debata o této věci a Vítala, uvítala bych, velmi bych uvítala, pokud by komise se tím skutečně zabývala. Existuje mnoho, mnoho sil poslanců, kteří budou proti tomuto návrhu. Komise tady přišla s něčím, co je skutečně poněkud slabé a já si myslím, že my bychom měli očekávat od komise něco rozumného. Děkuji. Odpo- dáme slovo komisi a poté paní Taylor, pokud si přeje uzavřít debatu, poté co si vyslechneme objasnění ze strany komise. Děkuji, pane předsedo, a za zajímavé body, které zde nadnesli eh, různí kolegové. Reakce na komisi. Vy jste poukázal na to, že generická výjimka eh, platí do 17. Eh, června. To by byl nejbližší termín ehm, vzhledem eh, k těm 12 eh, až 18 měsícům eh, takzvaného hájení. Vzhledem k tomu, že hovoříme o rozdílu 6 až 12 měsíců, ale to nemůže zdůvodnit poskytnutí výjimky navzdory ustanovením zákona. A navíc mm, to může být nakonec více než 6 až 12 měsíců, pokud obdržíte více žádostí pro obnovu ke konci roku. A i když pak se rozhodnete a odvoláte výjimku, ehm, to, může to trvat 18 měsíců, když pak k tomu ještě připočítáte tu dobu hájení, tak se ehm, nacházíme v polovině konce roku 2000 18. Ta konkrétní výjimka by měla vypršet v červnu 2018. Samozřejmě každý podnik, který si myslí, že má lepší alternativu, může podat žádost o odvolání eh, výjimky kdykoliv. Myslím, kolegové, při pohledu zpět na ten eh, původní záměr směrnice ROS, tak šlo o eh, omezení a redukci nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ale toto bylo oslabeno tím, že bylo dovoleno, aby množství kadmia v našem prostředí eh, se zvýšilo to byl výsledek rozšíření té výjimky. Myslím, že lidé se budou obracet na nás. Určitě tak učiní mý voliči, abychom jim nastínili správný směr cesty. Evropská unie eh, by měla poskytnout jistotu výrobcům. Obvykle eh, určité komerční pojistky páky nebo brzdy do takovýchto textů nezapracovávám, ale eh, například by se dalo uvažovat o eh, částce ve výši 199 eur a dodávce e, do dvou až tří dnů ehm, e, v případě technologie bez e, obsahu kadmia. My zákonodárci musíme dodržovat platné právo já alespoň jsem přesvědčen, že kritérium pro rozšíření nebo poskutnutí výjimky není dnes naplněno. A myslím, že komise by měla přehodnotit tuto situaci nyní a nepokračovat s neodůvodněnou výjimkou. Abychom tak mohli učinit, musíme, nebo abyste tak mohli eh, učinit, musíme odmítnout eh, tento akt přenesené pravomoci. Eh, to znamená, že mm, budeme požadovat mm, vlastně o tom hlasovat na příštím plenární schůzi a vyzvu všechny kolegy, aby nás v tom podpořili. Děkuji, pane předsedo. Okay. Thank you. Dobrá, děkuji vám. A tímto uzavřeme naši schůzi. Poslední schůze se uskuteční 18. května v 18 hodin ve Štrasburku a pak v Bruselu 26. Děkuji vám všem a dobrou chuť.